Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Please take... Dámy a, pá... Start in one minute. Dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli co nejdříve začít. Ladies and gentlemen, dear friends. Dámy a pánové, vážení přátelé, dobré ráno. Zahájíme náš Evropský parlamentní týden s Evropským semestrem pro, hospodářská politic, pro hospodářskou politickou koordinaci. Vážené dámy a vážení pánové, jakožto místo předseda Evropského parlamentu druhé největší sněmovny na světě, je mi obzvláštním potěšením vás všechny zde dnes přivítat v Evropském parlamentu. Dnes je to poprvé, kdy se takto spolu setkáváme, tedy kdy se setkávají poslanci národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu. Dříve samozřejmě existovaly schůzky politických skupin a v těchto dnech budeme mít rovněž setkání s odpovídajícími výbory a zároveň plenární zasedání, setkání politických skupin, kooperace v rámci výboru a plenární zasedání. Jsme velice potěšeni, že zde můžeme přivítat 103 poslanců z 26 národních parlamentů a Evropského parlamentu na tomto prvním Evropském parlamentním týdnu. Jsme obzvláště poctěni tím, že na setkání se účastí čtyři předsedové národních parlamentů. Pan Šampere z Evropského, eh, promiňte, z Irské sněmovny, pan André Flavo, který je předsedou Belgické sněmovněny, pan Michel Fremdo, který je předsedou další poslanecké sněmovny, pan veledostně pan Skonaja, předseda rumunské poslanecké sněmovny. Já vás zde všechny srdečně vítám. Nad to zde velmi srdečně vítám 30 předsedů výborů a 16 místo předsedů výborů. Jsme velice potěšeni, že zavítali mezi nás. Jsme potěšení přítomností všech zde přítomných poslanců národních parlamentů společně s zaměstnanci a představiteli frakcí. Zde vítám všechny a zejména 180 účastnic a účastníků z národních parlamentů členských států. Toto je velice ohromnující počet a jasně zdůrazňuje vysokou relevantnost témat, o kterých chceme hovořit tento týden a rovněž relevantnost formátu, který jsme pro tyto rozhovory zvolili. Formát Evropského týdne, doufám, bude naší společnou odpovědí, naší společnou odpovědí na výzvu, kterou v nás kládá článek 13 smlouvy, který se týká spolupráce národních parlamentů s Evropským parlamentem, která má být posilněna. Ať je tento formát potvrzením tohoto cíle a také modelem pro eh, setkání národních parlamentů, které se uskuteční v Dubnu na Kypru. Dámy a pánové, ústřední snahou a ústředním cílem tohoto setkání je zachovat demokratickou dimenzi evropského semestru pro hospodářsko-politickou a já dodávám, protože i my v parlamentu jsme se snažili to probojit, sociálně politickou koordinaci. Tuto koordinaci je třeba posílit. Přednostním cílem evropského semestru spočívá v tom, členským zemím Evropské unie poskytnout orientaci ex ante v hospodářských otázkách a zcela obecně koordinaci hospodářských a sociální politik a rovněž politiky rozpočtové, a to v rámci Evropské unie a mezi jednotlivými oblastmi politiky, jako je například politika daňová a politika strukturálních reform. My společně se budeme snažit posílit naše kompetence a náš vliv. Národní parlamenty vůči svým vládám v evropských záležitostech. Evropský parlament ve všech oblastech, kde Evropa rozhoduje jako společenství celku a ve všech šedých oblastech, které se týkají nás obou a které občas a často se stávají jakýmisi třecími prochami. Zde je důležité, abychom posílili naši spolupráci. Všechny členské státy se zavázaly k tomu, že splní cíle Evropské strategie 2020 a již nyní tyto cíle zapracovali do svých národních strategií a soustředili se na hospodářský růst, na konkurenceschopnost, na sociální soudržnost a na boj proti nezaměstnanosti mladých. Nepůjde pouze o snahy jednotlivých členských států. Tyto nebudou dostačující pro to, abychom dosáhli těchto cílů. Eh, zde je důležitá zejména cílená koordinace tohoto úsilí, je centrální pro úspěch této strategie a zde je důležité, aby se posílily parlamenty v rámci procesu rozhodovacích. Já vycházím z toho, že pro vás, stejně tak jako pro mě, existuje souvislost mezi výroční zprávou o růstu, sociálně politickými pokynami, sixpackem, tedy šesti balíčkem nařízení, tupekem, dvojbalíčkem a smlouvou o stabilitě, koordinaci a řízení v oblasti hospodářské měnové unie a rozpočtem. Pro mě tyto věci jsou propojené. Až do 15. dubna budete komisi předkládat své národní plány. V květnu zveřejní komise své specifické doporučení pro jednotlivé členské země a rovněž odděleně doporučení pro eurozónu. Evropská rada bude schvalovat tato doporučení v červnu a dalším krokem eh, v červenci se tímto bude zabývat Rada ministrů, která na základě návrhu Evropské komise se bude snažit eh, tato doporučení převlít a návrhy rozpočtu se předloží do poloviny září. Jde o to, jakým způsobem kompetence, cíle, záměry budou propojeny se všemi opatřeními. Od výroční zprávy o růstu až k těm pokynům sociálně politickým, jak se to propojí se sixpackem, tupekem a smlouvou, která se týká stability, koordinace a řízení hospodářské a měnové unii. A rak se toto celé propojí s koordinací rozpočtu a s finančními výhledy. Aby toto se mohlo uskutečnit, potřebujeme užší koordinaci a samozřejmě, že to právem posiluje komisi. Proto jsme pozvali dva externí hosty, referenty, který, kteří nás podpoří v naší debatě. Velice mě těší, že zde mohou přivítat mezi námi pana Euro v Evropské komisi, místo předsedu a komisaře pro hospodářství a měnu Oliho Rena. Srdečně ho zde vítám. Rovněž jsme k nám pozvali Přejeme si, aby s námi diskutoval a hovořil. Je to komisar pro zaměstnanost a sociální integraci Láslo Andor. Srdečně vás zde vítám. Jsme velice potěšeni, že jste zavítali mezi nás a že se účastníte našich diskuzí a obohatíte ji představením pracovního programu komise. Tento program ve formě výroční zprávy pro růst má pomoci při tom, stanovit priority v rámci koordinace hospodářských strategií, jak v členských zemích, tak v celé Unii. A jedná se o strategii pro rok 2013. Chci dodat, že takovýto parlamentní týden nebudeme mít jenom nyní, když se jedná o výroční zprávu o růstu, ale také na podzim, když půjde o koordinaci rozpočtových politik. I tam bude třeba do týden uskutečnit. Po diskuzích, které proběhnou do dopoledne, parlamentní výbory pro hospodářství a měnu, výbor pro zaměstnanost a sociální měn a rovněž výbor pro rozpočet zorganizují další debaty tak, aby bylo možné se plně vědomat veškerým detailům. Vedle mne na pódiu sedí také příslušní předsedové výboru Evropského parlamentu. Předseda výboru pro rozpočet Alan Lamasur, předsedkyně výboru pro, zaměst... pro hospodářství a měnu Schoenbold a předsedkyně výboru pro zaměstnanost a sociální vědy Pervanš Veres. Děkuji mnohokrát, že zavítali mezi nás a že nás podpoří v našich diskuzích. Cílem je v rámci těchto výborů potom prodiskutovat naše závěry a ve středu dopoledne předložit výsledky předsedovi Evropské rady, předsedovi komise a předsedovi parlamentu. V dnešní kritické době a nechci nic přikrašlovat, a, ale ani nedramatizuji. V dnešní kritické době za několik dnů se má klimat summit. Jsou naše debaty o tomto tématu velice důležité. Zavedení evropského semestru se změnily kompetence sestavování agendy v rámci společných politických priorit. My jsme tyto změny zohlednili a musíme je nadále zohledňovat a musíme těmto změnám propůjčit nutnou demokratickou legitimitu tím, že se budeme podílet na jejich utváření. Tento proces je nutné i v budoucnu dále posílit. V mnoha členských státech máme návrhy ve všech relevantních oblastech politiky Máme zde detailní doporučení, které vytváří rámec pro nutné strukturální opatření, což se týká zejména zemí, které e, jsou pod takzvaným programem. A veškeré tato doporučení mají rovněž za cíl dosažení cílu Evropa 2020. Současně diskutujeme neustále o tom, že v oblasti evropského semestru máme demokratický deficit, který rozhodně existuje, zejména s ohledem na proces rozhodování. O co v podstatě jde? Mezi, za zavřením dveřmi tady dochází k mezivládním dohodám, která jsou uzavíráme na základě návrhu komise. Z tohoto důvodu je někdy obtížné zjistit, kdo vlastně rozhodl o politických cílech a kdo za to v konečném důsledku nese odpovědnost. Ovšem, nakonec jsme to my, kdo nese odpovědnost za realizaci společně přijatých rozhodnutí. A proto je na nás. A protože my jsme zvolení zástupci Evropské unie, je na nás, abychom jak v Evropské unii, my v Evropském parlamentu a rovněž aby také poslanci v národních parlamentech se snažili nalézt cesty tak, abychom dokázali doprovázet hospodářské politická rozhodnutí, protože tato rozhodnutí již se netýkají pouze jednotlivých členských zemí, jsou přeshraniční. Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti. Hlavní rozhodnutí jsou vždy evropská a proto je důležité, abychom měli evropskou parlamentární dimenzi tohoto vývoje. V této souvislosti je třeba se věnovat dalším četným aspektům. Mnoho otázek zůstává nezodpovězeno. K tomu patří například i přesná podoba spolupráce mezi národními parlamenty a parlamentem evropským, tak jak je popsána v článku 13 fiskálního paktu. Evropský týden by mohl mít modelem pro takovouto spolupráci. I tato otázka je samozřejmě otázka, o které se může ještě diskutovat. Prosím vás ovšem, abyste si uvědomili, že toto není vlastní záměr dnešního a zítřejšího setkání a nemělo by to odvádět pozornost od toho vlastního záměru, což by měla být diskuze o obsahu, o evropském semestru a rovněž o rozpočtových otázkách. Právě proto, že naše téma je tak rozsáhlé a hluboké, budeme věnovat v příštích dvou dnech dost času pro veškeré možné diskuze. Několik krátkých poznámek, dámy a pánové které se budou týkat současných diskuzí, naší diskuze a našeho postupu. V tomto sále je zastoupeno 22 jazyků. Můžete hovořit, pokud si přejete, svou mateřštinou. My učíme vše proto, aby se mohlo vyjádřit co možná nejvíce poslanců. Na základě času, který je samozřejmě omezený a na základě toho, že máme velké množství účastníků, váš již nyní prosím o pochopení, že nebude možné, aby každý poslanec se mohl vyjádřit v rámci každé schůze a proto vás prosím, abychom se tady dohodli na omezení řečnické doby a já bych navrhoval řečnickou dobu, která bude trvat maximálně tři minuty a e, zasadil bych se o možnost, abychom mohli v rámci průběhu debaty snížit tu řečnickou dobu. E, na svých místech před sebou máte speaking notes card. Pokud si budete přát vystoupit, prosím vás, vyplňte tyto karty a odevzdejte je našim pracovníkům v sále. A nyní, a to platí jak pro národní poslance, tak pro evropské poslance. Každý poslanec, který je zde, má stejné postavení a každý musí vyplnit tuto řečnickou kartu. V rámci udělování řečnické doby eh, se budu rozhodovat eh, podle tohoto vzorce. Dva kolegové z národních parlamentů, jeden kolega z Evropského parlamentu. Tedy bude to poměr dva ku jedné A bude to přesně v tomto pořadí. Tímto mám pocit, že jsme vyjasnili všechny otázky, které se týkají našich postupů. A nyní bych rád předal slovo místopředsedovi Evropské komise Oli Renovi. Oli, prosím, máš slovo. Thank you. Thank you very much, sir. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Otmare, pane místopředsedo rasy, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci národních parlamentů i Evropského parlamentu. Rád bych svou řeč zahájil tím, že pro mne velkým potěšením promluvit k tomuto zasedání letošního parlamentního týdne v evropském semestru. Zde se scházejí zástupci národních parlamentů, Evropského parlamentu, aby diskutovali o koordinaci ekonomické politiky eh, za evropského semestru. A to je jasný a dobře viditelný krok směrem eh, k vytváření a profilování evropského prostoru. Právě nyní se ocitáme uprostřed příprav evropského semestru, což je třetí rok. A vyplývá z, ze strategie Evropa 2020 pro růst a zaměstnanost. A zakládá se také na průzkumu eh, ročního růstu, tak jak byl předložen komisí v loňském roce definuje politické priority, které se reflektují v členských státech, programy stability a konvergence, národní reformní programy byly vytvářeny a v dubnu budou předkládány radě eh, k takovému přečtení analýze mezi rovnými. Tímto způsobem přispíváme k Eh, legitimnosti a zodpovědnosti aktérů. A zahajujeme teď diskuzi o prohlubování ekonomické a měnové unie a měn, změnění institucionální architektury. Parlamenty si uvědomují že, zodpověd, že mají zodpovědnost vůči občanům, že jsou legitimními aktéry v tomto procesu. A je to skutečně velká zodpovědnost, která vyžaduje nacházet ty nejlepší způsoby, což je otevřená diskuze, otevřený eh, rozhovor. Proto bych dnes rád na začátku této diskuze předložil názory Evropské komise na politické priority tohoto roku 2013. Ještě předtím nicméně bych rád připomněl, kde jsme se nacházeli před rokem a rád bych srovnal tehdejší situaci s dnešní situací evropské ekonomiky. Před rokem zde byla hluboká nejistota ohledně Řecka byly silné obavy ohledně toho, co se může dít v Itálii nebo ve Španělsku. Eh, likvidní operace ECB se ještě musely přetavit v reálnou ekonomiku a docházelo k nesčetným proroctvím, špatným proroctvím ohledně rozbití a rozpadu eurozóny. Minulý rok 2012 byl rozhodujícím rokem, za kterého eurozona dokázala svou eh, politickou odolnost a mnoho rozhodnutí zajistilo udržitelnost a jednotu eura. Dnes obavy o rozpad eura zmizely ať již zdánlivě nebo zcela reálně. Nehledě na pokrok před námi ještě je mnoho výzev ohledně vysoké nezaměstnanosti, pomalého ekonomického růstu a není zde tedy prostor pro to, abychom usnuli na vavřínech. Musíme rozhodně postupovat dál konkrétními Eh, činy na zajištění růstu a musíme zajistit, aby obyvatele, občané Evropské unie věděli, co činíme na stabilizaci ekonomiky. Demokratická legitimita je klíčovým bodem těchto ambiciozních politik. My se snažíme reformovat a modernizovat evropský model sociální tržní ekonomiky. Z tohoto širšího pohledu bych nyní rád teď rozpracoval tři hlavní směry. Na níž se zakládá naše celková odpověď eh, v oblasti ekonomické politiky. Za prvé je třeba udržet eh, rychlost ekonomických reform, reform zajistit vyváženost eh, evropské ekonomiky. A tato nová vynáživost je spatřována nejjasněji v těch zemích, kde mají deficit běžného účtu. V Irsku například export narůstá a podniky vytvářejí pracovní místa. Domácí poptávka je spíše ještě nízká, ale ekonomický růst roste, jak vidíme v produkci například oceli. Irsko jako Portugalsko se připravují na úspěšný návrat eh, k financování trhů. Současně exporty narůstají a objem exportu je vyšší, než tomu bylo kdykoliv dříve ve Španělsku. Dokonce i Řecko Třeba, že za posledních deset let ztratilo konkurenceschop, na konkurenceschopnosti, nyní se tato situace zlepšuje. Takové země a další země přispívají k opětovnému vyvážení ekonomiky, například tím, že se otevírá eh, trh se službami, eh, zvyšuje se účast eh, žen na ekonomice a zvyšuje se produktivita. Přesně to jsme loni doporučovali Německu. A v Německu vidíme, že v současné době se situace zlepšuje. Zvyšují, navyšují se mzdy, což napomáhá opětovnému vyvážení evropské ekonomiky. Ale tato nová rovnováha se nemůže odehrát jen o samotě. Musíme být globálně kompetitivní Nemůžeme eh, si dovolovat eh, snižování naší úlohy eh, v, v globálním hledisku, jak tomu bylo například ve Finsku nebo v jiných zemích. Proto je zapotřebí, abychom posilovali nebo v některých případech znovu nastolovali konkurenceschopnost evropského průmyslu, ať už v produkci výrobků anebo služeb. V Madridu na výroční konferenci evropských odborových konfederací se hovořilo kromě práv e, pracujících také o konkurenceschopnosti evropského průmyslu a vytváření pracovních míst. To jsou e, hlavní cíle a podle mne zcela oprávněně. Znepokojové ztráty konkurenceschopnosti se odehrály v mnoha zemích. Dochází ke strukturální nezaměstnanosti a e, ztrátách na podíl na globální ekonomice. Za poslední dekádu mezi léty 2000 až 2011 celkově 2,5 milionu pracovních míst ve výrobě bylo ztraceno v Německu, Francii, Itálii a Španělsku. Z nich 750 tisíc pracovních míst bylo ve Francii ztraceno a 750 tisíc míst v produkci ve výrobě zboží ve Španělsku. Tento trend je spojen ještě s narozajícím dluhem, eh, stárnutím populace a s tím, že více než polovina sociálních výdajů celého eh, světa se odehrává v Evropě. To nám poskytuje celkový obrázek celého břemena, eh, které na, sob, na sobě musí nést evropská ekonomika, aby mohla provádět náš tržně sociální model ekonomiky. A proto je třeba zvrátit tento trend. Evropa musí znovu nastavit eh, svoji konkurenceschopnost, musí znovu dosáhnout, nedá se no, externí rozměr ekonomiky, ale musí také navýšit eh, eh, blahobyt zaměřený na růst Jakmile se vydáme na cestu reform, nejedná se o to, abychom postupovali mm, samoučelně eh, pro eh, tyto reformy. Reformy musí posilovat konkurenceschopnost evropského průmyslu. Co je tedy zapotřebí, abychom vytvářeli pracovní místa a produktivitu v evropské ekonomice? Potřebujeme podporovat výzkum a inovaci, stejně tak vzdělávání, školení, podnikatelskou činnost, soukromé investice. Musíme dokončit změny pozitivní ve financích, je třeba eh, se zaměřit na veřejné investice, eh, jak tomu bylo například eh, v posledním posílení týkající se Evropské investiční banky je třeba zaměřovat se na environmentální cíle, aniž bychom eh, poškodili eh, naše další ekonomické cíle. Třeba být eh, ambiciózní v reformách a postupovat ale vyváženě tak, abychom odstraňovali překážky v tvorbě pracovních míst, zaměřovali se na dlouhodobé smlouvy a zaměřili se na to, aby ti, kdo při oslabování ekonomiky přišli o své místo, aby měli šanci prostřednictvím přeškolení nebo dalších opatření se znovu dostat na pracovní eh, trh. Je třeba také se zabývat základními právy a dalšími právy občanů. Toto se souvisí s evropským semestrem. Proč? Protože naším úmyslem úmyslem je, a já doufám, že v tom souhlasíte se mnou, že to jsou hlavní cíle pro Evropu. Jedná se o ekonomický růst a vytváření pracovních míst. To jsou naše hlavní cíle. A takovéto reformy se budou reflektovat v letošních doporučeních jednotlivým státům. A proto se evropský semestr takto bude zaměřovat na prvky, které již byly představeny v tom eh, výročním eh, přehledu růstu. Tímto způsobem evropský semestr může přispět eh, k zlepšení evropské ekonomiky a já velice podporuji všechny tyto cíle, ať již na evropské či národní úrovni. Tím třetím tématem je fiskální oblast. Musíme jít cestou fiskální eh, konsolidace a to konzistentně. Podle akademického výzkumu a empirických zjištění dopad veřejného dluhu na růst ukazuje, že jakmile veřejný eh, dluh dosáhne 90 až 100 takže má závažný negativní dopad na růst ekonomiky. Bohužel v minulosti za poslední čtyři roky v Evropě eh, Evropský dluh se zvýšil ze zhruba 60% na, na zhruba 90% v tomto roce a příštím roce. A to se stalo brzdou růstu. Proto je třeba eh, inteligentně přistupovat k fiskální konsolidaci. Fiskální konsolidace Eh, má svá specifika v jednotlivých členských státech na základě fiskálního prostoru a výhledu každého jednotlivého členského státu. A právě proto jsme umožnili prodloužení eh, korekce nadměrného deficitu v některých státech již v loňském roce, včetně Španělska, včetně zemí jako je Španělsko, Portugalsko a Řecko. Veřejné finance v Evropě se postupně zlepšují. Tam, kde vidíme dopad šesti balíčku a posílené ekonomické zprávy, v roce 2009 a v roce 2010 fiskální deficit v eurozóně byl nad 6 něco mezi 6 a 7 HDP. Loni se snížil na zhruba 3 HDP a očekáváme, že dojde k dalšímu snižování v průběhu letošního roku na zhruba 2,5 HDP. Na závěr tedy, abychom obnovili e, důvěru a abychom dostali Evropu zpátky na ty správné koleje, je třeba, abychom přesvědčili občany a také trhy o dlouhodobé perspektivě eura. Právě proto musíme opětovně vybudovat naši ekonomickou měnovou unii. A proto komise předložila pracovní dokument eh, týkající se právě hospodářské měnové unie, reflekt, reflektující také dokument pana eh, předsedy komise Van Rompuje. Nebudu teď hovořit o tomto pracovním dokumentu, konkrétně, ale je to plán rozpracovaný na etapy, zaměřený na znovu vybudování hospodářské a měnové unie z krátkodobé perspektivy, což je 6 až 18 eh, měsíců, eh, bude přicházet eh, několik různých návrhů v rámci stávajících smluv. Začínaje, nebo počínají bankovní unii, dalším krokem rozvoj Evrop, evropského mechanismu řešení. Musíme tedy dokončit práci, jak vidíte, na jednotném dohledovém mechanismu pro evropské banky a současně rozvíje také další návrhy týkající se eh, evropského mechanismu řešení, protože dohled a řešení musí jít ruku v ruce. Co se týče podpory strukturálních reform a fiskální konsolidace, vyžadují velké úsilí. A právě z těchto důvodů v našem pracovním dokumentu navrhujeme vytvoření nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnosti, nástroj solidarity v rámci eurozóny. Jehož cílem je efektivně podporovat ekonomické reformy v členských státech měl by spojovat závazné závazky členských států týkající se určitého soupisu reform a e, současně i pomoc e, z evropské strany v jejich e, implementaci. Měl by to být takový incentiv k nezbytným reformám a měl by pomáhat tedy s vyrovnáním se s náklady takovýchto reform v krátkodobém horizontu. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu předpokládáme další integraci v, eh, zakladající se na změnách smluv. Na, podle nás by se mělo postupovat následovně. Každý krok k větší solidaritě a vzájemnému řešení eh, rizik by měl souviset s další eh, hlubší zodpovědností, což znamená hlubší integraci rozhodování, rozhodovacího procesu a odpovídající kroky k politické unii a k posílené demokratické zodpovědnosti. Plně si uvědomuji, že je tu eh, celá řada různých realizací těchto eh, ideí v jednotlivých členských státech eh, a v jednotlivých parlamentech, protože jsem otevřen diskuzi s vámi, otevřené diskuzi ohledně budoucnosti Evropské unie. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr bych rád řekl, že Evropská unie, nehledě na veškeré potíže, učinila veliké kroky v loňském roce naše. Náš politický program na rok 2013 je velice ambiciózní a obsáhlý. Bude vyžadovat hlubokou zodpovědnost přijatou každým jednotlivým člověkem, eh, který má rozhodovací pravomoci každým z nás, abychom umožnili udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Potřebujeme eh, reformovat a modernizovat eh, tržní, tržní ekonomiku, sociální trh tržní ekonomiku mít jasný program pro růst a zaměstnanost a na letošní rok můžeme říci. Letošní rok bude lakmusovým papírkem ohledně stability a zodpovědnosti v EU, solidarity e, v EU. Je zapotřebí, abychom v tomto testu uspěli a abychom Evropu dostali zpátky na nohy a já spolehám na vaši podporu v tomto cíli. Pane komisaři, mnohokrát vám eh, děkuji v duchu evropského modelu eh, trvalé udržitelného sociálního, sociálně tržního hospodářství. Nyní eh, zcela eh, řádně předáme slovo komisaři pro zaměstnanost a sociální záležitosti a zahrnování do společnosti Láslo Andorovi. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení zákonodárci, tento parlamentní týden přichází v velice důležitém momentu pro Evropu ve kterém eh, se budou přijímat důležitá rozhodnutí, například o víceletém finančním rámci, nebo si myslím, že Evropská unie potřebuje silný rozpočtový nástroj, aby naplnila svou ambici prosperity a společenské soudržnosti. Je, ve svém projevu se zaměřím na evropský semestr a nejdříve popíšu stávající situaci v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí několika slovy. Určitou dobu se nacházíme v krizi, která není pouze finanční a ekonomická, ale je to také krize důvěru v naši budoucnost a v naše hodnoty pro mnoho lidí, nebo mnoho lidem se zdá, že náš evropský model nezaručuje sociální práva a soudržnou společnost v době, kdy jsou nejvíce třeba. Podle eh, čtvrtletního přehledu o zaměstnanosti a sociálních otázkách evropského, eh, který komise vydala eh, nedávno, Lidí, eh, kteří čelí hrozbě eh, chudoby a vyloučení ze společnosti, eh, je stále více. U je téměř jedna čtvrtina evropské populace. Také tady máme probíhající polarizaci mezi zeměmi, které jsou na tom finančně relativně dobře, jsou stabilní a prožívají hospodářské oživení a padající nezaměstnanost a na druhou stranu mezi zeměmi, které procházejí hospodářským poklesem a roste jim nezaměstnanost a e, také riziko sociálního naklidu. Nyní v roce 2013 procházíme čtvrtým evropským semestrem, cyklem pro koordinaci hospodářských politik, e, v jehož rámci komise chce e, sledovat a koordinovat implementaci sociálních a hospodářských reform na národní i evropské úrovni. Já zde tedy zastupuji ty sociální politiky za komisi. Ve druhé části eh, svého eh, proslovu bych rád zúraznil jak důležito, důležité tyto politiky jsou a jak důležitá je koordinace v rámci evropského eh, semestru v oblasti politiky zaměstnanosti a sociálních věcí a v jaké fázi se nacházíme, pokud jde o hlubší integraci hospodářské a měnové unie. Nicméně nejdříve pohovořím o eh, eh, přehledu, eh, výročním přehledu růstu. To je první dokument, který byl nyní vydán v listopadu 2012. Tam jsou stanoveny hospodářské a sociální priority pro probíhající semestr 2013. Tento přehled stanoví aktuální hospodářské a sociální priority a současně s ním je také eh, přijímán návrh eh, zprávy o eh, zaměstnanosti, který později bude přijímat rada. Tato zpráva a přehled opět naznačují neblahé výhledy pro Evropu, kdy by se nezaměstnanost v průměru měla pohybovat kolem 10,7 Hospodářská sociální situace se dramaticky zhoršuje v Evropě a sociální neklid se šíří. Výroční přehled růstu v roce 2012 už volal po boji s nezaměstnaností, zejména u mládeže a, se, s, a proti e, sociálním dopadům tohoto. Sociální politiky jsou e, ještě větší prioritou v letošním hospodářském cyklu. Fiskální konsolidace by ovšem měla být e, nakloněná růstu a to ještě více než minulý rok a sociální politika mm, v souladu s e, růstově nakloněnou e, hospodářskou politikou je e, považována za klíč. Ve stávajícím přehledu jsme poukázali na investice, které by měly být prioritní, když tady hovoříme o fiskální konsolidaci nakloněné růstu a myslím tedy fiskální výdaje, které jsou klíčem pro zachování našeho budoucího růstového potenciálu. Týká se to výdajů na eh, služby zaměstnanosti, aktivní politiku trhu práce, eh, vzdělávání nebo kvalifikaci. A potom je tady, jsou to také systémy pro, eh, záru, záruční systémy pro mládež. Za měsíc Rada ministrů pro zaměstnanost a sociální věci bude projednávat tu eh, záruku pro mládež, což je systém, který má zaručit lidem do 25 eh, let, eh, aby do čtyřech měsíců po škole dostali kvalitní nabídku na nějaké učňovské místo, další vzdělávací místo nebo řádné pracovní místo. A to samozřejmě můžeme podpořit, i když ne financovat z evropských finančních zdrojů. Jedná se o naši vlajkovou iniciativu a také o prioritu eh, stávajícího jirského předsednictví rady. Je také nezbytné zdůraznit, že eh, fiskální přizpůsobení musí zachovat základní eh, síť sociálního zabezpečení, například prostřednictvím zabezpečení systému sociální zabezpečení, které zaručí jejich přiměřenost a adekvátnost a udržitelnost. Eh, samozřejmě můžeme dále vysvětlovat systém sociálních investic a za tímto účelem komise brzy přijme balíček k sociálním investicím, což je eh, analytický balíček, ale obsahuje také iniciativy v oblasti sociální politiky tak, abychom eh, politiku mohli zefektivnit a abychom usnadnili používání finančních nástrojů EU a dosahovali lepších výsledků úlohou ehm, hospodářské, eh, sociální a politiky je věc klíčová bojovat s následky eh, eh, krize. A já bych zdůraznil v této oblasti několik priorit. Musíme podporovat potenciál pro tvorbu pracovních míst v naší ekonomice, a to zejména ve třech rychle rostoucích sektorech, o kterých už jsme v balíčku pro zaměstnanost, který komise vydala, hovořili. Je to takzvaná zelená ekonomika, zdravot, eh, sektor zdravotnictví a péče a potom sektor informačních a komunikačních technologií. Komise očekává, že členské státy eh, přijmou komplexní soubory opatření v těchto oblastech eh, investice do lidského kapitálu v těchto rychle rostoucích sektorech jsou klíčovou složkou konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A na to je třeba pamatovat v jakékoliv další debatě o konkurenceschopnosti ekonomiky v EU. Za druhé je podstatné, abychom, aby se nám podařilo uh, zvýšit eh, odolnost a dynamiku eh, našeho trhu práce prostřednictvím vyvážených reform, díky nimž eh, budou trhy práce v jednotlivých členských zemích více dynamické a také inkluzivnější a také, abychom se posouvali ke skutečnému evropskému trhu práce. Nástroje na podporu mobility zahrají velice důležitou roli a při tvorbě a v realizaci reform trhu práce musí členské státy spoléhat na spolupráci se členskými, eh, tedy se sociálními partnery, pardon. Je rovněž důležité, aby byla upravena daňová politika a v souladu s požadavky doby. Potřebujeme eh, slušné platy a nesmíme být eh, přetíženi příliš vysokými daněmi. To znamená, zdanění nakloněné zaměstnanosti bylo v posledních letech prioritou pro komisi a, a zdůrazňovali jsme ji ve všech e, třech evropských semestrech. Dále. E, nezaměstnanost je stále strukturálnější. Z 26 e, milionů nezaměstnaných v EU už 11 milionů je nezaměstnaných déle než rok. Takže je třeba se konkrétně zaměřit na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. A zároveň řešit nezaměstnanost mládeže jako prioritu. Za čtvrté, základní sítě sociálního zabezpečení. Ty musí být zachovány, jak už jsem říkal, a dokonce ještě posíleny. Víme, že existují velké rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o efektivitu eh, systému sociální ochrany. Existuje prostor pro eh, revizi eh, nebo pro zamýšlení se nad efektivitou veřejných výdajů na sociální věci, tak aby ty systémy mohly být eh, stále efektivnější a, a aby pomáhali, pomáhali zahrnování do společnosti a zabraňovali marginalizaci. Eh, zapojení organizací občanské společnosti je velice důležité nejenom pro vytváření národních strategií v této oblasti, ale také pro eh, hodnocení tohoto. Velice důležitým příkladem pro zdůraznění důležitosti tohoto je v integrace Romů, kde komise vytvořila rámcovou strategii a e, ruku v ruce pracuje se členskými e, státy a respektive e, tamními organizacemi na dosažení určitého pokroku. Závěrem bych, dámy a pánové, zmínil otázku, o které hovořil již pan místo předseda. A sice snahy komise přetvořit hospodářskou a měnovou unii. Myslím si, že se jedná o základní eh, systémovou snahu pro eh, prevenci eh, hospodářské, sociální a někdy politické krize v EU. V radě rada uložila předsedovi rady a komisi vytvořit návrhy pro koordinaci zásadních hospodářských reform ex ante pro vytváření systému pro konkurenceschopnost a růst a pro posílení systému solidarity, pro posílení těchto systémů. A zároveň zde požádala o vytvoření nebo posílení té, toho sociálního rozměru tohoto, včetně sociálního dialogu. Myslím si, že Evropská měnová unie má sociální rozměr, který je třeba dále rozvíjet a ve svém projevu eh, na konferenci eh, v odboru eh, v Madridu, o které hovořil Oli Ren. Já jsem k tomuto včera předložil několik myšlenek, takže dovolte, abych je zde také představil. Myslím si, že tyto snahy je třeba brát velice vážně. Krize nás naučila, že Členské státy jsou na sobě velice závislé a musí se lépe podporovat, aby se dostali z krize. Abychom se dostali z krize, musíme vytvořit schopnost koordinovat fiskální politiku, ale zároveň podporovat i e, kapacitu a legitimitu naší evropské architektury. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a těším se na debatu s vámi. My rovněž děkujeme a i hned zahájíme diskusy. Momentálně tady mám 20 otázek. Já mám tu 20 přihlášek. A zbývá nám 45 minut. A předtím, než eh, zodpoví komisaři na vaše příspěvky, a máme tu zástupce Malckého parlamentu. Máte slovo, prosím. Děkuji. Pane předsedo, já pohovořím velice stručně, vzhledem k tomu, že máte přihlášenou celou řadu řečníků. Myslím si, že si všichni velice dobře uvědomujeme, že musíme posílit demokratickou legitimitu celého tohoto procesu. Podle mého názoru bychom na to měli nahlížet pozitivně, na to, jak se chápeme věci a na to, jak se snažíme uchopit celý ten evropský projekt ze strany národních parlamentů, aby národní parlamenty nezůstávaly stranou celého tohoto evropského procesu. Samozřejmě, že se nacházíme téměř na hranici a a je důležité, aby se do toho národní parlamenty zapojili. Musíme si uvědomovat citlivost věci, také otázku národní svrchovanosti a musíme se snažit pracovat tak, abychom situaci vyřešili. Možná je také dobré si uvědomit, jaká je ta nejlepší praxe a poučit se z toho, co již existuje dobrého v členských státech. Podpora národních parlamentů na úrovni EU může posílit dynamiku celého eh, rozhodovacího procesu a zajistit to, aby se věci neřešily eh, způsobem ex post, ale spíše způsobem ex ante. Také musíme vyřešit otázku budování kapacit v národních parlamentech, tedy vyřešit eh, všechny ty body, z kterých se stává evropský semestr. A proto by mohl existovat řádný program na úrovni EU a by všechny parlamenty, i ty velké, i z těch malých zemí, měly dostatečné kapacity pro to, aby se zabývali těmito věcmi. Máme málo času, ale pan komisař Oliren to řekl řádně a já ho podporuji. Měli bychom eh, zůstat eh, pospolu a zároveň zajistit, aby se zachovaly i naše sociální modely. Tady tím klíčovým aspektem, a toto je uh, již můj závěr, je to, abychom zachovali eh, dobrou míru porozumění, že máme společné cíle, že tyto cíle jsou jednotné, velice jasně stanovené cíle, ke kterým směřujeme, i když je tu různorodost rolí a mohou existovat i různé přístupy mezi jednotlivými zeměmi, protože jednotlivé země mají své specifičnosti a ty je třeba brát v potaz. Například musíme zajistit, abychom například v mé zemi, tedy malé zemi, s malým územím, um, kde pracujeme hodně dlouho, dlouhé hodiny, máme potíže eh, s cestováním, ale například můžeme věnovat i eh, velkou spoustu času odpočinku. Jednoduše náš pracovní model je odlišný, proto musíme hledět i na ty specifika jednotlivých zemích, když se chápeme této tématiky. A samozřejmě je třeba, abychom se do toho pustili společně. A myslím, že to bude i sdělení, které vzejde z tohoto zasedání, že národní parlamenty by měly spolupracovat, aby tento evropský model byl úspěšný. A to nejen z politického hlediska, ale hlavně z hospodářského hlediska, protože to nás drží pospolu. Děkuji. Děkuji, pane Filip Marini. Pane předsedo, Pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, toto zasedání národních parlamentů je demokratickým alibi a katalogem dobrých úmyslů. Otázka, kterou já si kladu, už po dvakrát, není po třetí, Chci se zeptat, zda to nějak postoupilo dál. Ano, postoupilo se dál, protože jsme měli jasná témata, jasně rozdělena do pracovních skupin. Ano, došlo k mírnému pokroku, protože pokud dobře vím, německý parlament je zde zastoupen a národní parlamenty na půdě Evropského parlamentu nemohou být zajímavé bez německého parlamentu. A připadá mi, že se ještě příliš neučinilo. Především jsou tu problémy týkající se eura, vyplývající, z nich vyplývají naše zasedání. Eh, mělo by docházet k nějaké snaží integraci, zbližování mezi rozpočtovými procedurami v jednotlivých členských státech a přeskumu komise národních eh, programů reform a programu stability každého státu. Já se na to dívám tak, že na dalších zasedáních bychom, bychom měli roši, rozlišovat mezi pracovními zasedáními o konkrétních otázkách konvergence v rámci eurozóny na jedné straně a tématy, která jsou spíše všeobecná, průřezová a týkají se eh, všech členských států. A připadá mi, pane předsedo, že na další zasedání by bylo legitimní, aby zde byla přípravná skupina sestávající z nástupců národních parlamentů a která ve spojení s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí mohla navrhovat pracovní témata. Pokud si přejeme skutečně dojít k demokratickému přidružování nebo združování. Měli bychom eh, především jednat s těmi, kdo jsou nejblíž eh, občanům jednotlivých členských států, aby programy nepřicházely z hůry, ale je zapotřebí, abychom tedy dosáhli tohoto kolegiálního způsobu přípravy a abychom hovořili o tom, co nevznikne z nějaké evropské eh, instituce, ale z, z toho nejsilnějšího, nejefektivnějšího, nejlegitimnějšího začlenění národních eh, parlamentů do velkých a zásadních evropských eh, problematik. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše podněty proto jak zintenzivnit naši spolupráci a nyní má slovo Ani Podimata.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 το, το μεγάλο στίχημα και το μεγάλο πρόβλημα ταυτοχρόνως είναι πώς θα μεταφέρουμε στην πράξη αυτές τις ε, προτεραιότητες. Velkou výzvou však je, jak můžeme realizovat všechny tyto priority, na něž se shodneme. Myslím, že tu jsou tři předpoklady a my se musíme soustředit na právě tyto tři prvky. Základní prioritou je, abychom se přestali navzájem eh, obvinovat ohledně příčiny krize. Došlo k přesunu zodpovědnosti z národní na evropskou úroveň a na evropské úrovni se zase zodpovědnost přenáší na úroveň národní. Takže Upřímně bychom měli uznat, že zde jsou závažné zodpovědnosti, zejména politické, i na evropské úrovni, že je tu zodpovědnost také na národní úrovni, tedy na obou dvou úrovních. Došlo k nedostatkům, k chybám i ze strany národních vlád. Je třeba, abychom si toto upřímně přiznali, abychom mohli postoupit dál. Za druhé, vážení eh, kolegové, zástupci Evropské komise hovořili o prioritách, ohledně eh, nastavení rozpočtu tak, aby vytvářel růst. Je třeba, abychom měli určitou flexibilitu v tom, abychom se mohli přizpůsobovat, abychom mohli provádět reformy. Ano, bude probíhat akademická diskuze ohledně dopadu veřejného deficitu na ekonomiku. Jsou tu další univerzitní eh, studie nejen z Evropy, ale jinut, které se týkají dopadu nadměrných úspor a přísnosti rozpočtu ohledně dalšího růstu. Proto bychom měli hledat patřičnou, eh, patřičný vývoj rozpočtu. Dziękuję bardzo. Niewątpliwie semestr ma... Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby tento evropský semestr má celou řadu pozitivních eh, dopadů. Jedním z nich je to, že se zaměřuje na národní hospodářské politiky pohledem zvenčí. Dalším přínosem je, že hodně povzbuzuje probíhající diskuze na téma hospodářského rozvoje ve členských státech. Nicméně struktura zasedání Evropského parlamentu a také na programování vlastně způsobuje to, že hlavním iniciátorem je Evropská komise a ne samotné členské státy, a národní parlamenty v tomto procesu hrají druhotnou roli. To znamená, že informace eh, přicházíš o rozhodnutích, která byla učiněna směrem k evropským občanům. Parlament jako takový v tomto má omezenou roli. A nyní samozřejmě, nebo v budoucnu dostanou novou roli. To znamená, měli by neustále monitorovat eh, provádění evropských reform Myslím si, eh, že toto bude probíhat nezávisle na vládách či na působení Evropské komise. A ještě bych chtěl poukázat na něco směrem k Evropské komisi, tedy eh, v naději, že opraví své postupy a že budou probíhat opravdové diskuse s členskými státy a s národními parlamenty, ještě předtím, než budou zavedeny národní reformní programy. A nejen, že by se parlament vlastně dozvěděl následně o již učiněných rozhodnutích. To je má první připomínka. A druhá žádost je o tom, aby tento dialog si uh, měl určitou přípravnou dobu, aby se připravila veškerá práce. Děkuji paní Daniel Elhua. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegy. Jménem Francouzského národního shromáždění bych rada poděkovala Evropskému parlamentu za pozvání, které nám umožňuje, abychom jako zástupci Evropské unie, eh, evropských občanů si vyměňovali názory. Týká se to evropského občanství, tento evropský semestr potřebuje jasnou eh, techniku a proto se v naší mm, práci na rozpočtu musíme zavědět mnoha věci. Já jsem se zaměřila na stabilitu, eh, růst. Eh, irské předsednictví ví, jak je naše rozhodování složité. Je tu nesnesitelná nezaměstnanost, je třeba se rozhodovat eh, pro to, zda budeme mít jako prioritu nezaměstnanost mládeže anebo růst. Stabilita není synonymem rozpočtových úspor je zapotřebí uznávat a uznává se to, že příliš velké úspory jsou eh, hrozbou nejen pro jednotlivé členské státy nebo pro stát jako takový, ale globálně. Trvalé eh, šetření a politika eh, životního prostředí mohou působit potíže v této situaci. V Národním parlamentu, v, Evropských, v Evropském parlamentu musíme mít jasnou rovnováhu mezi legislativními a výkonnými akty, a evropští občané musí mít příležitost se poznat a sotožnit s našimi rozhodnutími. Článek 13 by měl hovořit o spolupráci o všech eh, našich parlamentů. Ve francouzské národním shromáždění například eh, Eh, jsme za předsednictví pana Bartolona uspořádali kulatý stůl ohledně eh, rozpočtu. Účastnili se ho paní Beres, eh, pan Lamasur a další mm, důležité osobnosti, což nám mnohé vysvětlilo. Co se týče toho, co říká Kristof Kareš, můj kolega. Jednohlasně se přijeli usnesení, žádající rychlé vytvoření rozpočtové konference podle článku 13. A toho konference by mohla umožnit to, aby národní poslanci, evropští poslanci mohli společně pracovat na rozpočtových a ekonomických záležitostech týkající se celé Evropské unie, abychom společně našli společnou metodu a způsob spolupráce. To by umožnilo zástupcům celé Evropské unie, evropských občanů, aby došli k jakési konvergenci s Evropskou komisí a s radou. Za současných rozporů se děje to, že v Evropském parlamentu se eh, diskutuje o Evropském parlamentu, ale jinak je všechno konzultativní, poradní není zde eh, celkový eh, průřezový pohled na rozpočty v Evropské unii. Potřebujeme tedy dobrou metodu spolupráce, abychom mohli svolat tedy eh, takovouto konferenci, abychom mohli společně pracovat efektivně nejen na rozpočtových otázkách, ale na všech ekonomických, sociálních otázkách, otázkách životního prostředí, abychom mohli být solidární ve všech tématech. Děkuji. Asi, uh... Our next speaker is Mr. Themai. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Fermaj Gajkis z Litvy. Pane, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, je tomu skutečně tak, že Evropa, kterou nyní vidíme, není ta Evropa, kterou jsme si ptali vytvořit. Zejména s ohledem na problémy, kterým čelíme, máme hospodářskou krizi, zabýváme se výhradně finančními otázky, ale otázky duchovní, eh, na ty zapomínáme a rovněž na společné hodnoty. Komise hovořila hovořila zástupkyně Evropského parlamentu, hovořilo se o nezaměstnanosti mladých, proti které je třeba bojovat, hovořilo se o tom, že je třeba více zaměstnanosti, že je třeba eh, přijmout rozhodnutí, ale o konkrétních opatřeních nikdo nehovořil. To je tedy první věc mé strany. A druhá věc, eh, nepadla tady vůbec ta opatření, která jsou nutnou pro to, abychom vytvořili podmínky pro to, abychom mohli dosáhnout našich cílů. Eh, vážení poslanci, setkáváme se zde dnes, již jsme se setkali a budeme se setkávat zase za několik měsíců, ale otázka je, kdo činí ta rozhodnutí? E, mají naše doporučení vůbec nějaký konkrétní dopad? To je, myslím, základní otázka, kterou bychom se měli zabývat. Sociální otázky, zaměstnanost, tam vlastně nic konkrétního ani ze strany komise, ani ze strany Evropského parlamentu nepadlo. Pak je té otázka zdanění, spotřební daně v Evropské unii. To jsou věci, které jsou pro nás v členských zemích velmi důležité, zejména pro země, jako je má Litva, která má hranice s neevropskými zeměmi, eh, pro nás je důležitá otázka, například daní na tabák, alkohol, které jsou v našich sousedních neevropských zemích mnohem nižší a my tady ztrácíme obrovské sumy, 5 eh, miliard a více ročně, což nám eh, velmi brání vytvářet u nás nová pracovní místa a je to jasná nevýhoda oproti jiným zemím. Další věc. Evropské společenství musí zabezpečit jakožto společenství energetickou bezpečnost. My například nemáme téměř žádné vlastní energetické zdroje. A možná zde by také se skýtala příležitost, jak vytvořit pracovní místa a další věc. Evropská unie by se měla mnohem více zaměřit na financování vědy. To je naší úkolem. Nemůžeme hovořit pouze o sociálních zárukách a solidaritě a odpovědnost za slabší. Musíme eh, být činí i na jiných místech. Všichni musíme chápat, že a to jak mladý člověk, tak starší pracovník musí chápat, že je to prvořadě jeho povinností hledat si pracovní místo. Eh, já doufám, že se nám skutečně podaří vše vyústit do konkrétních opatření. Děkuji, Ani má slovo Eliza Ferreira z Portugalska. Děkuji, pane předsedo, děkuji pánům komisařům za to, co nám zde odprezentovali. Myslím si, že se z toho velice jasně vyjevilo, že situace v oblasti nezaměstnanosti je v Evropě dramatická, ale pokud se nám nepodaří oživit ekonomiku, tak se nám prostě nepodaří udržitelně bojovat proti nezaměstnanosti. Pan komisař Oli Ren řekl, a řekl to velice jasně, že vidí pozitivní signály, pozitivní známky. A já bych ho poněkud doplnila, doplnila bych ten jeho obrázek. Pokud je pravda, že zde tady máme velice dobrou situaci ohledně vývozu v několika zemích, tak to prostě nestačí pro to, aby rostla ekonomika. A když se podíváme na ty odhady, tak ty byly revidovány vždy negativním způsobem. Takže momentálně jsme v bodě, kdy je eurozóna v recesi. A proto je důležité, abychom se nad tím velice vážně zamysleli protože uvnitř Evropské unie a zejména v eurozóně zde máme obrovskou polarizaci. A já bych tady použila termín, eh, který použil pan Andor, interní divergence. Eh, ty se neodbourávají, tato interní divergence narůstá a máme se čítat tím více zemí, které ztrácí, co se týče jejich ekonomické dy, dynamiky a to eh, je vede do dalších rozpočtových problémů. Já se tady ptám, máme tady těch pět cílů, na kterých se všichni shodneme, a jsou to ty cíle stability a konvenence. Ale já se ptám, jaké změny v oblasti politického chování jsou z to zvládnout tu velice závažnou krizi, která vede k obrovským ekonomickým a sociálním rupturám. A já se tedy ptám, není to nyní na nás, abychom my nějakým způsobem se snažili přizpůsobit eh, ne ten cíl, že chceme Eh, vlastně vyrovnat tu nerovnováhu, ale abychom tady trochu přizpůsobili ten rytmus, jakým se toto přizpůsobování bude odehrávat. A bylo by asi dobré, aby ty prvky těch eh, opatření pro eh, konsolidaci ekonomik byly možná také znovu promysleny a přizpůsobeny. A já se ptám, jaký manévrovací prostor nám poskytne příští rok komise proto, abychom tady měli skutečně prostor pro investice a ty jsou zásadní pro to, abychom mohli vůbec mít existující konvergentní strategie. A jakým způsobem tedy my eh, v rámci těch návrhů pro programy stability konvence pro rok 2013, jakým způsobem bychom tedy mohli eh, zvládnout tu velice závažnou krizi, jakým způsobem bojovat proti recesi v eurozóně. Děkuji. Seves. Netherlands. Nizozemí. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Uh, děkuji, pane předsedo. Jsem rád, uh, že jste s vámi mohu být a děkuji Evropskému parlamentu za uspořádání této akce. My, uh, členové v druhé v komorní zemského parlamentu, Eh, si velice vážíme eh, setkání eh, s dalšími evropskými zákonodárci, abychom se mohli pobavit o hm, situaci v oblasti zaměstnanosti. Jsme rádi, že si můžeme vyměnit zkušenosti o tom, jak co nejlépe se postavit k evropskému semestru. Nizozemský parlament přikládá mimořádnou důležitost dialogu s vládou, pokud je o, to, o tento semestr a proto jsme jmenovali eh, zpravodaje eh, pro toto téma, což tak děláme velice eh, zřídka, kdy důkladný přeskum ze strany našeho parlamentu, to je naše předev, hlavní odpovědnost. A abychom toto mohli udělat, tak potřebujeme včas přístup k informacím, patřičným informacím přikládáme velkou důležitost transparentnosti a myslíme si, že všechny dokumenty z rady by měly být eh, přístupné nám i veřejnosti. Posílená koordinace hospodářské a fiskální politiky v jednotlivých členských státech je eh, nezbytná, aby se Evropa dostala z krize a proces evropského semestru je eh, toho důležitou součástí. Ale jak asi víte, v Nizozemsku probíhá živá debata o Evropě a některé eh, strany jsou mnohem kritičtější, pokud jde o eh, zvýšenou koordinaci hospodářské politiky v EU. Zvýšená eh, koordinace politik ve členských státech si vyžaduje zajištění demokratického přeskumu a náležité podpory na národní úrovni. A proto naše komora si myslí, že úloha národních parlamentů je tak důležitá v jednotlivých fázích evropského semestru. A potom je tady další typicky nizozemská věc. Nizozemský parlament také eh, přikládá velkou důležitost v zásadě subsidiarity a eh, to by mělo platit i pro evropský eh, semestr. V zásadě je třeba politiku vytvářet na úrovni členských států a doporučení komise jednotlivým členským zemím by měla zůstat na určité obecné nebo makroekonomické úrovni. Právě členské státy a jejich parlamenty by měly mít vždy poslední slovo, pokud jde o volbu konkrétního nástroje a konkrétní politiky. Vážený pane předsedo, obdobné konference, jako je ta dnešní, mohou eh, sehrát důležitou roli při hledání eh, nové role pro národní parlamenty a já se těším na debatu s vámi o tomto tématu v nadcházejících dnech. Děkuji vám a nyní Lord Harrison eh, z sněmovny Lordů v Británii pane předsedo, eh, mám šest věcí. Za prvé na Oliho Réna. Co mm, myslíte eh, tou změnou rovnováhy v Evropě? Ehm, vyzýváme členské státy, aby eh, oživili své domácí trhy, ale jak to chcete koordinovat? Za druhé, každoroční přehled růstu. Jak se bav- můžeme pobavit o hm, těch správných postupech? Pokud mají v jenom nezaměstnanost mládeže 9,7% eh, a na jihu Evropy 15%, jak eh, se k tomu postavíme, abychom si vyměnili zkušenosti? Pane komisaři Andore, co myslíte evropskou přidanou hodnotou? Celý ten rozpočet, o kterém eh, teď vyjednáváme, neměli bychom z toho udělat něco, co se bude zaměřovat jenom na přidanou hodnotu, kterou nám může Evropa přinést? A když hovoříme o e, rozpočtech nakloněných růstu, jak toho chcete dosáhnout? Jak chcete zajistit, aby výzkum a vývoj, inovace, e, zdraví malých podniků, aby toho všeho bylo dosaženo? A také bych se e, rád zeptal tří předsedů výboru Evropského parlamentu. Ta otázka byrokracie. Často uh, slýcháme, že uh, předpisy dusí Evropskou unii. Celá ta věc s jednotným trhem vlastně má vést k osekání byrokracie, tak, aby uh, eh, byl, byl tady jednotný, tenký, průhledný legislativní rámec. Ale otázkou je, jestli jednotný trh se vyvíjí tímto směrem. A závěrem. Eh, sněmovna lordů tisíce, tisíc rok eh, vydává eh, zprávy, jako je tahle. Například jedna z nich je o Evropském finančním rámci a jiná zpráva je tady o Evropské bankovní unii. My se měníme. My řešíme úspory zástupci z Kypru, Řecka, Španělska, Portugalska a Jirska u nás vystoupili, aby eh, autenticky prezentovali tedy hlas své vlastní země. Jak vy tady v Evropském parlamentu slyšíte těch tisíc hlasů eh, z nížku? A potom eh, ještě poslední věc. Britský parlament v současné době zvažuje referendum o opuštění evropských trhů. Prosím, přečtěte si projev eh, pana premiéra, je tam eh, celá řada dobrých eh, věcí. My jsme dlouho byli hrušními sousedy. Vždycky jsme byli v Evropany a já vždycky zůstanu Evropanem. Mým skromným cílem je být uvnitř Evropské unie v duchem a v vlastně i takovou tu životní energii všeho, co se tady děje. Unser Motto heißt in naše heslo, heslo zní sjednoceni v rozmanitosti. To je heslem Evropské unie. A my tady spolu nyní jsme proto, abychom zesílili naši spolupráci a společně vyřešili naše společné problémy. Pane předsedo, dámy a pánové, velmi vítám, že pomocí zavedení evropského semestru jsme e, si za cíl vyměřili konsolidaci veřejných rozpočtů, že se ji snažíme posílit a že se rovněž snažíme posílit konkurenceschopnost jak podniků, tak jednotlivých států. Rovněž vítám, že časový harmonogram pro předkládání národních reformních programů byl poněkud posunut dopředu, neboť národní reformní programy budou v budoucnu pevnou součástí rozpočtových procedur jednotlivých členských zemí. A zde je důležité, abychom se ze všech směrů snažili o to, aby takovéto rozpočtové procesy mohly probírat v klidu. Zároveň stojíme před mnoha výzvami. Právě jsme slyšeli, že tady Velká Británie zvažuje možné referendum a zde jde o to, abychom jejich námitky brali vážně, neboť je třeba si uvědomit, že jednotný vnitřní trh v Evropě by, pokud bychom ho srovnali s ohledně konkurenceschopně s ostatními trhy ve světě, byl velice omezen, kdyby druhá největší ekonomika již nebyla součástí EU. A druhá velká výzva je konsolidace veřejných rozpočtů. To v důsledku politiky nakloněné růstu. Takováto politika je úzce propojena s tím, zda evropští občané budou akceptovat Evropskou unii. A proto je nutné nutné, aby návrhy komise se zaměřily na lokální specifika a zohlednili je. Není možné, aby lokální specifika zohledňována nebyla. Ať to jsou již specifika různých eh, hospodářských odvětví, či specifika konkrétní politické situace na místě. Neboť často je důležité eh, zohlednit politické proudy, například koaličního partnera. A proto například není možné, aby komise pro Německo navrhla, že je důležité eh, například zrušit určitý typ daňového zvědnění eh, manželů, a další podobné věci. To jsou součásti národní politiky a vůbec neřeší problém konzolidace veřejných rozpočtů. V rámci konzolidace se musíme soustředit na to, co zatěžuje veřejné rozpočty. A to jsou problémy systému sociálního zabezpečení, tedy důchody, trh práce a zdravotní pojištění. Proto je nutné, abychom pro toto nalezli odpovídající formát národní účasti a to takový formát, který umožní realizaci článku 13 fiskálního paktu a bude v jejím duchu, v duchu tohoto článku. Je třeba, abychom eh, tento formát nalezli. Momentálně neexistuje a není zde demokratická legitimace. Děkuji předsede. I proto jsme se setkali. Setkali jsme se proto, abychom společně zvážili, jak by takovýto formát měl vypadat. Mám velký problém. Za sedm minut má začít odpovídat komise a já tady mám ještě 15 zájemců o slovo a proto vás prosím eh, o stručnost a že budete pokládat své otázky. Pan Vanjuk. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane komisi, klíčový dokument, tady jsem, tady jsem, pane komisaři. Klíčový dokument Evropského semestru je eh, výroční eh, přehled růstu. V tomto ohledu výbor Ekon Evropského parlamentu se nedokázal shodnout eh, ohledně ocenění eh, tohoto dokumentu o růstu v rámci demokratické diskuzi. Může, o diskuze můžeme říct, že je velice důležité právě o tomto hovořit. Naše politická skupina socialistů a demokratů má dvě výtky vůči tomu dokumentu, o kterém hovoříte. Za prvé hodnocení komise ohledně multiplikátorů. Vy víte stejně jako já, že FME, který je stejný člen trojky jako vy, počítá s určitým multiplikátory, což znamená, že jste podcenili recesivní dopad politik, které jste eh, žádali. To je první věc, kde se neschodneme. Ta mm, druhá věc spočívá v tom, že tempo budování toho programu nebo té redukce deficitu v nás eh, vyvolává určité otázky. Snižování deficitu, tak jak je navrhováno komisí neboli vámi, pro některé eh, zemi eurozóny je to platí 1,5 ročně, takže ten šestý balíček počítá s 2,05 procentním deficitem. Už teď máme recesivní období v eurozóně, deficit strukturální, který nám ukládáte v určitých státech, eh, například v Itálii, vzhledem k tomu, že byly učiněny, uč, učiněny určité eh, učiněna opatření, stejně jako ve Francii, myslíme, že bude nízký, ale někde to se může jednat o 3% deficit. Pokud budeme uvažovat jen o automatických stabilizátorech, v tomto roce recese Jste ochotni přepracovat vaše doporučení a chcete se držet šesti balíčků, který nám připadá vhodnější než doporučení, která uvádíte vy ve stávajícím ekonomickém období? Jak říkal kolega Marinis z francouzského senátu, my nejsme proti demokratické kontrole na evropské úrovni ani v členských státech. My souhlasíme s oběma. A právě proto žádáme ohledně změny eh, sm, smluv o to, aby národní parlamenty také měly možnost hlasovat o Národním programu stability. Děkuji, René van der Linden. Děkuji, pane předsedo. Já to můžu říct velice stručně. Eh, nejdříve eh, poděkuji eh, komisařům za úvodní slovo. A ještě bych dodal dvě věci. Za prvé, Evropa dvou rychlostí. A já bych velice vřele eh, zde doporučil hovořit o Evropě dvou eh, rychlostí a spíše eh, ještě o Evropě různých rychlostí. Nemůže dojít k tomu, abychom měli Evropu a la carte ovšem protože potom bychom mohli eh, zapomenout na debatu v národních parlamentech. A potom je tady vytváření eh, v image, vytváření obrazu. A eh, já jsem z těch, kteří říkají, že národní parlamenty musí hrát větší v roli, musí být více nasazení k evropské debatě. A já si nemyslím, že bychom mohli eh, vést debatu o evropském semestru, aniž by eh, národní parlamenty mohly eh, zapojit více evropské parlamenty. Celý ten návrh van Rompajův je vlastně o tomto. Řada věcí se tady jenom předkládá a tvrdí se, že Evropská unie stojí peníze, je byrokratická a zabývá se příliš eh, mnoha věci. Možná, že to jsou příliš eh, obtížná obvinění, ale uvědomme si, eh, že je třeba komunikovat reálná fakta o Evropě. Evropa je více než trh. Evropa není součástí problému, Evropa je součástí řešení. A proto jsem proto, abychom se i do budoucna postarali o to, aby Evropa měla vlastní prostředky, abychom zabránili tomu, aby eh, se neustále hovořilo o rozdílech mezi eh, neto přispěvateli a neto eh, příjemci. Pokud se podívají občané na skutečná čísla, tak víme, kde rostou náklady. V národních rozpočtech a ne u evropského rozpočtu. A proto bych byl pro sebekritiku kritiku v na stranách všech, jak Evropského parlamentu, Evropské komise, tak i na straně národních parlamentů, které za ty nárůsty také mohou. Děkuji. Asi chápete, že jsem velice rád, že tady máme ten potlesk. A teď dávám slovo Nikosi Krezogelosovi z Řecka. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Děkuji vám, pane předsedo. Já považuji toto setkání za velice důležité. Je to možná setkávání mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Je dobré, že se mohou, nebo bylo by dobré, aby se mohli účastnit takovéto zasedání i představitelé občanské společnosti. Když se hovoří o politice rozpočtu, takovéto politiky musí být koordinovány s ostatními evropskými politikami, jako je politika soudržnosti Evropa 2020, rozpočtová politika. Nemůže blokovat ekonomiku, nemůže ani vést k nárůstu nezaměstnanosti. Komisař pro, nezam- pro zaměstnanost eh, informoval o tom, že rozpočet musí umožňovat také pracovní místa, ale my to nenacházíme v některých členských státech v těch politikách konvergence, protože se ničí eh, ta síť sociální ochrany. Pan komisař Rehn uváděl, že se zlepšuje ekonomická situace nikoli však eh, Eh, revidováním nebo obnovováním, měněním národních eh, struktur, ale spíše obrovským šetřením na mzdách. Mělo by se investovat do zelených technologií, zelené ekonomiky, do nových technologií. To však nenacházíme v těch programech eh, rozpočtové reformy v Řecku. Měli bychom tedy hovořit také o Evropě 2020, když už hovoříme o nápravě rozpočtu. Je třeba také mít určitou eh, flexibilitu, aby se strategie mohly aplikovat na realitu. Například nebyly správně počítány multiplikátory. Kdyby abychom měli určitou stabilitu eh, ekonomiky v roce 2010. Situace by byla lepší, ale teď politika jen navyšuje dluh, o kterém se hovoří. Co se týče otázky zaměstnanosti a pracovní míst, společnost nemůže přijmout to, že evropské politiky se omezují, řekněme, na určité témata, a neusilují tolik o soutržnost. Je zapotřebí mít vyvážené politiky pro zaměstnanost, pro pracovní místa, pro sociální soudržnost. Nikos Nikolaides. Děkuji, Nikos Nikolaides. Cyprus. Kypr. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Eh, parlamentní týden evropského semestru je takovou událost, eh, která má obrovský rozměr. Přispění národních parlamentů na evropské úrovni může vytvořit nezbytné synergie pro to, abychom opravdu čelili hlavním výzvám dnešní doby. Evropská unie jakožto Unie hospodářská, sociální a politická čelí bez pochyby velkým výzvám a není tajemstvím, že Evropská unie se nachází v hluboké krizi. Je třeba najít správná řešení a proto musíme v první řadě najít příčiny problému. Samozřejmě, že ty příčiny nenajdeme, pokud se budeme dívat špatným směrem. Eh, daňové údaje nejsou hlavním problémem, to je pouze numerické vyjádření problému. Opravdovým problémem je deprese ekonomická, eh, stagnace a nezaměstnanost. Tyto problémy, tyto příčiny musíme řešit. Jsou systemické, zhoršují se, také z důvodu té eh, bankovní krize na globální úrovni. Před námi leží dva a hlavní úkoly. V první řadě musíme vyřešit ekonomické problémy a za druhé musíme eh, zachovat naši cestu k evropské integraci je důležité zvolit správné kroky, které budou plnit cíle a budou jim sloužit, ale zároveň nesmíme ztratit ze zřetele obsah těch základních hodnot a principů, na kterých byla vybudována Evropská unie. Objektivnost, solidárnost a um, snaha zaopatření pro všechny. A tedy cesta k integraci jde prostřednictvím vyrovnaných kroků, prostřednictvím integrace trhu, následně taky podporu sociálních potřeb a sociální soudržnosti. V dnešní době celá řada zemí čelí závažným finančním problémům. Finanční prostředky na podporu těchto zemí také mohou rozhodnout o budoucnosti eh, těchto zemí, ale o EU jako takové a je logické, že hlavním cílem by tedy mělo být podporovat ty slabší ekonomiky a podněcovat ty silné ekonomiky a evropskou ekonomiku jako takovou. Jakýkoliv eh, záchranný režim, který bude dohodnut eh, pro zemi, která to potřebuje, by měla být tedy eh, zpřístupněna, ale při rozhodování by měly být brány v potaz základní specifika té země to je důležité. Je třeba zahrnout všechny aspekty, prostudovat je objektivním způsobem. To znamená daňové problémy, um, fiskální problémy, daně, veškeré tyto aspekty. A tato analýza by měla být prováděna univerzálním způsobem a všechny země by měly být povinny řádně spolupracovat. Děkuji vám. Takis Konstantinos. Děkuji, pan Konstantinos Popakis. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že rozpočtová politika nemůže být napojována pouze na negativní dopady, jako například nezaměstnanost. Je nezbytné posílit ta propojení mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. To je určitý způsob, jak můžeme evropskému semestru dodat ten demokratický charakter. Za druhé je důležité, aby veškeré rozhodnuté politiky byly napojeny na sociální spravedlnost, na e, výzvy růstu, abychom zajistili řádnou soudržnost a hlavně mír mezi námi. A máme tu dnes přítomny dva komisaře a já bych jim rád položil následující otázku. Jak v praxi můžeme učinit to, aby ekonomické plány vyplývající z evropského semestru eh, nevedly k vytváření problému, co se týče sociální soudržnosti, ale aby řádně bojovali proti nezaměstnanosti a proti chudobě i z dlouhodobého hlediska. Děkuji. A už si můžeme vyslechnout jenom dva řečníky, protože uh, eh, pan Andor potom také bude muset odejít, takže Bruno Rosman. Děkuji, pane předsedo. Vysoká nezaměstnanost v Evropě mě činí velké starosti. Stejně tak k um, měšení starosti reakce Evropské uh, komise na výzvy, které před námi uh, předkládá krize. Vždycky uh, jsou tady tři, stejné odpovědi. Strategie tří pilířů, strukturní opatření, konsolidace rozpočtu a další. A když se podíváme na konsolidaci rozpočtu, tak zjišťujeme, že tady, eh, když se snažíme konsolidovat za každou cenu, tak najednou musíme vytvářet růst a dosávat zaměstnanost. Evropa, hm, eurozóna je v recesi a není eh, divu, že eh, se tady množí kritické hlasy na rozpočtovou, k rozpočtové politice. Máme tady Mezinárodní měnový fond, který odhaduje ty fiskální multiplikátory. Eh, Jejich eh, hlavní ekonom Olivier Blanchard eh, zde vyjádřil kritiku a také Christine Lagarde vyjádřila kritiku. Ta konsolidační politika, kterou realizujeme v Evropě, je vnímána velice kriticky, protože nás nedostane k tomu, oč se snažíme. Naopak, zažene Evropu ještě hlouběji do krize. Povede to k dlouhodobé stagnaci eh, a k vysoké nezaměstnanosti a ne k boji s ní. Potřebujeme systémovou odpověď na systémovou krizi a tu nemáme. I když se pokoušíme eh, posílením konkurenceschopnosti lečeho dosáhnout a posílit eh, hospodářský rámec, tak mohu říci, že v zásadě máme akorát strategii krátit platy eh, v periferních eh, státech k obnovení eh, zemích interně snižovat hodnotu, ale jak dlouho to chceme dělat ještě, jak dlouho se chceme dívat ještě na zásahy při stanovování mest. Tady máme silnou kritiku z Mezinárodní organizace práce z Ženevy tohle není strategie k e, boji s vysokou nezaměstnaností. Konkrétní otázku, kterou zde mám, kde zbývá e, pakt e, růstu a zaměstnanosti, který jsme vytvořili loni v létě, který schválila Evropská rada, ovšem pořád je to zatím jenom prázdná schránka. Děkuji, pan Andrej Plekovič. Thank you very much, Mr. Karas. Děkuji, pane Karasi. Vážení komisaři, děkuji vám za vaše projevy jakožto člen Národního eh, parlamentu a také pozorovatel. Bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří si eh, kteří ratifikovali přístupovou smlouvu Chorvatska. My se těšíme, že těch zbývajících pět ratifikací proběhne co nejdříve. Jen takový stručný příspěvek. Chorvatsko jako přistupující země zahájila intenzivní dialog s komisí, aby se mohla formálně zapojit do evropského semestru ještě před naším přistoupením. A aby také cíle eh, ročního programu byly zahrnuty do těch budoucích eh, připravených programů, které budou zhodnoceny komisí v nadcházejících měsících. Rád bych tedy věděl, jak vidí komise jak může reálně probíhat naše eh, opravdová účast. Eh, děkuji, pan komisař Andor. Děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové. Já se omlouvám, budu velice stročný, ale tato diskuze byla opravdu velice obohacující a trvala bohužel trošku více, eh, než jsme očekávali. To znamená, budu muset reagovat stručněji. Nicméně chtěl bych vypíchnout několik takových klíčových bodů této diskuze. Týkající se i evropského sociálního modelu. Myslím si, a mnozí z vás to vyjádřili, určité obavy zejména z těch, řekněme, takových perifernějších členských států ohledně jejich eh, odchodu z eurozóny. Nicméně, eh, často jsou tu určité kontradikce v samotné analýze. Například na jedné straně nemůžeme naléhat na evropském sociálním modelu a na druhou stranu to kritizovat naprosto zásadní legislativu v této oblasti, jako například směrnici o pracovní době. Ta tvoří naprostou klíčovou součást evropského sociálního modelu. A nacházíme se v 21. století, ne v 19. a proto musíme i nadále zásadním způsobem ochraňovat naši pracovní sílu, bojovat proti sociálnímu dumpingu a toto je vlastně Um, účelem inteligentní regulace, regula, inteligentních přís, mm, předpisů. Um, vytváření legislativy je zásadní. Samozřejmě nemůžeme uplatňovat jednotná pravidla pro všechny. Tato práce je opravdu komplexní, ale důležitá. A já bych rád zdůraznil, že legislativa Evropské unie v této oblasti není rozhodně něčím, co bude způsobovat bariéru proti ekonomickému růstu. Ten samotný pojem eh, regulace na úrovni EU, která může škrtit evropskou ekonomiku, to je naprostý mýtus a je nebezpečný, musíme mu čelit a, argumentovat eh, reálnými eh, mm, fakty protože eh, samozřejmě celá řada evropských zemí zažívá recesi a eh, uvědomujeme si, jaké byly příčiny, ale již eh, se tyto země nacházejí na cestě k ozdravení. Potřebujeme opravdové nástroje, například finanční nástroje jsou důležité, jako například strukturální fond pomáhá reagovat na to, a je způsobem, který pomáhá najít východisko z této krize. Takže máme tu určité programy na podporu zaměstnanosti, investic, také jsme změnili nařízení nebo legislativu, která pomáhá spolufinancovat určité programy na národní úrovni, jsou tedy více nakloněny stávajícím podmínkám zemích a komise v posledních uh, Eh, dvou letech hraje také aktivní roli, kde podporuje nezaměstnanost mládeže v osmi členských zemích, v těch, kde je nezaměstnanost mládeže nejvyšší. Tady je třeba tedy opravdu zdůraznit zejména přenos těch eh, nejlepších eh, praxí. O tom, k tomu tu zazněla celá řada otazů. Možná ten program Záruky pro mladé může být modelem Eh, již to probíhá dobře například v Rakousku nebo ve Finsku. Tvoří to součást určitého balíčku a je důležité tedy tyto eh, nejlepší způsoby, nejlepší praxe opravdu přenášet. Eh, myslím si, že všichni si uvědomujeme závažnost tady tohoto tématu a je důležité opravdu řádně využívat veškeré zdroje, které má Evropa dostupné. Eh, tyto nástroje eh, představují opravdovou přidanou hodnotu. A ehm, samozřejmě v téměř všech případech je třeba je kombinovat i s národními zdroji, kontrolovat eh, vyplývající rizika a podrobit je auditu, aby vše probíhalo řádně objektivně. A to zajistí ehm, i právě to řádné rozdělení práce na straně EU a na straně národní a vše půjde tedy směrem nejlepších výsledků. Um, sdílení těchto politik je eh, velice důležité, je nezbytné. My se snažíme maximálně o to, abychom pomáhali státům v přípravách, abychom zapojovali národní aktéry, sociální partner. Ještě bych se chtěl vyjádřit k reformě penzí. Společně s panem Renem a Barnierem jsme zavedli tzv. Green Paper v roce 2010, následně Bílou knihu, následně proběhly diskuze s národními eh, aktéry a tato diskuze vlastně zdůraznila, že, eh, nebo vedla k ana, řádné analýze a z nich pak vyplynula nezbytná doporučení a eh, na závěr již dvou uplynulých evropských semestrů. My jsme se tyto eh, metody snažili již uplatňovat, proběhly konzultace, přímý dialog s těmi nejvíce zainteresovanými členy a, snažíme se tedy dopídit k těm objektivním doporučením. Já jsem se loni zúčastnil těch diskuzí s národními parlamenty, například v německém, i v italském, i v portugalském, i ve finském, v řeckém parlamentu. A také jsme se setkali s delegacemi z národních parlamentů, což je pro nás velice důležité a také to zdůrazňuje zkuš, skutečnost, že ta výroční zpráva o růstu se nezaměřuje jenom na země, které zažívají finanční potíže. Máme tu významné návrhy pro všechny, i pro země, které, řekněme, fungují lépe, jako je Německo. A musíme zdůraznit, eh, že tu máme eh, opravdu důležité úkoly pro eh, politiky růstu, které se stávají z mnoha bodů. Genderové otázky, zaměření, ehm, platové otázky. Toto je třeba zrealizovat co nejdříve, tyto politiky učinit co nejú, nejinkluzivnější a doufám, že ta metoda, kterou zavedeme, tedy povede k nejlepším výsledkům a bude uspokojivá pro všechny. Já vám děkuji a omlouvám se, že budu muset odejít. Děkuji, pane komisaři Andore. A pokud to přijmete, tak to mám na seznamu ještě šest řečníků, ale dám slovo pouze dvěma ti ostatní mohou pohovořit na dalších výborech, protože musíme umožnit i komisaři Rénovi, aby se vyjádřil. Nezapomeňte, že zasedání bude pokračovat i odpoledne. Takže dva řečníci, kterým dám slovo, eh, jsou ze zemí, které zatím ještě nepohovořili, takže začneme s paní Kompulenetry za Finsko. Řečník hovoří bez mikrofonu. Three remarks. Thank you. <laughs> Institutional... Mám tři poznámky. Instituce z pohledu finské perspektivy, co očekáváme od Evropského semestru, čím se má zabývat a nové výzvy pro veřejné rozpočty. Za prvé, z institucionální stránky. Myslím, že žádná konference sama o sobě nedokáže poskytnout demokratickou kontrolu nebo legitimnost, to je jasné. Třeba, že se hovoří o novém článku 13, jak bychom mohli vytvořit politické fórum. Já to oceňuji, že o tom hovořil pan Oli Ren. Ale v tuto chvíli máme pravomoc v národních parlamentech, v Evropském parlamentu a to nejmenší, co od nás lidé mohou očekávat, je, abychom věci nečinili méně jasnými. Všechny parlamenty by se také doma mohly zaměřit na to, jak eh, se zabývají svými domácími úkoly, do jaké míry postupují v jednotlivých postupech i ohledně těch národních programů, které plní. Ohledně Finska, Finska mohu říct, že spolupracujeme s naší vládou pořád není jediný dokument, který by odešel z finského parlamentu, který by odešel na evropskou úroveň, nebyl prodiskutován, nebyl prodiskutován například mm, dokument s vládou. Také víme, že rada mm, pracuje demokraticky, jak věřím. Většina národních parlamentů také podporuje svou vládu a vlády mají tedy majoritní podporu. A to je i zásadní otázka, která se týká rozpočtu. Druhý bod, o kterém chci hovořit, to jsou hospodářské politiky. Nemohou se zaměřovat i na fiskální udržitelnost a výdaje. A pak další důležité cíle jako zaměstnanost, růst a stabilita. Ty jsou důležité, když se hovoří o e, evropském semestru a národních rozpočtech, které třeba mít na paměti. Téměř všichni jsme se rozhodli, že budeme plnit Evropskou sociální chartu. Je zapotřebí mít jasně psaná pravidla ohledně ekonomické unie a také plnit, e, aby zde byla ochrana sociálních ekonomických práv v takovéto smlouvě. Za třetí, myslím, že novou výzvou, které čelíme v národních rozpočtech na všech úrovních, je eh, vy, je mm, vyhýbání se daním a daňové uniky. Evropské fórum by se mělo zabývat tím, aby se daně platily a nikoli, aby jim lidi unikali. Děkuji jako poslední před odpovědí pana komisaře. Pan Caldera ze Španělska. Sí, gracias. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Myslím si, že čím nyní trpíme, je závažná krize ekonomického růstu, k naprosto ničí zaměstnanost, navyšuje deficit a zvyšuje státní zadlužení. Není tomu naopak. V případě Španělska se prokázalo, že když začala krize, eh, v Španělsku byl přebytek a nízké státní zadlužení. To znamená, krize vedla k těm negativním účinkům. A výhledy jsou negativní jak pro Španělsko, tak pro zbytek Evropy krize se zhoršuje. Například HD eh, HDP se snížilo eh, v Španělsku 1,3%, nezaměstnanost se zvyšuje a, a znepokuje nás to, že se situace může zhoršit. A to nejen ve Španělsku, ale i v celé Evropě. Znepokojuje nás to, že se poškozují i ty možnosti potenciálního růstu hospodářství a zaměstnanosti. A toto je závažné. Španělsko přistoupilo k opravdu hloubkovým opatřením. Chci připomenout určitý, určitou interní dohodu. Eh, podporujeme konkurenceschopnost, ale myslíme si, že musí existovat větší míra symetrie mm, na úrovni eh, eh, institucí EU, aby tento proces úprav nevedl k ještě dramatičtější situaci, než je ta stávající. A toto, jak jsme empiricky podložili, může eh, vést ještě více, pro, pro, více problémů, ale je třeba podpořit eh, zejména to, abychom zvrátili tento krok, ale to nemohou učinit eh, lidé jako jednotlivci a podniky jako takové. Může se to ale provést na národní úrovni a evropské úrovni prostřednictvím investic za podpory nezbytných reform, které eh, umožní nastolit zase tu správnou pozitivní cestu. Celá řada expertů poukazuje na to, že situace je dramatická a bude se zhoršovat. A ještě na závěr jeden příklad. Paní Christine Lagarde z Mezinárodního měnového fondu nedávno poukázala na to, že je téměř nemožné, abychom splatili naše dluhy, pokud nebude existovat hospodářský růst. A ještě dodala, že tento růst musí být inkluzivní proto je třeba, aby se tento prostor otevřel, aby se té fiskální konsolidaci dodal více čas, abychom opravdu obnovili ten hospodářský růst. Děkuji a děkuji rovněž za pochopení, že jsme to nyní museli poněkud omezit. A nyní na dotazy zodpoví pan komisař Ren. Thank you. Thank you, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám všem za velice zásadní a seriózní diskuzi, která reflektuje stávající situaci evropské ekonomiky. Rád bych odpověděl na skupiny vašich dotazů. To je jediný způsob, jak odpovědět. Padlo tolik dotazů, že by nám trvalo odpovídání detailní až do odpoledne. Zahájím odpovědi tím, nač se tázal Lord Harrison se sněmovny Lordů. Děkuji mnohokrát za velmi konstruktivní britský příspěvek do evropské diskuze. Nezbývá, než abych připomněl na událost, která se udala před několika lety, když jsem se sešel s několika členy sněmovny Lordů poprvé zde v Evropském parlamentu. Bylo to ke konci roku 95. Byl jsem členem eh, poslancem Evropského parlamentu. Ve výboru pro ústavní záležitosti jsme měli zasedání eh, s kompetentním výborem eh, sněmovny Lordů a měli jsme tehdy diskutovat o záležitostech, které se týkaly tehdejší nastávající amsterdamské mezivládní konference, což bylo něj v letech 96-97. My jsme tehdy za naši stranu eh, učinili to, aby tedy členové sněmovny Lordu mohli hovořit a vystoupit hned na začátku a dva začali se mezi sebou dohadovat. Jeden dával vinu tomu druhému, říkal, to je vaše vina, že nejsme součástí mezivládní konference včas. To byl rok 96. Eh, ptal se, nebo 57, ne, hovořili o konferenci, mezivládní konferenci z roku 50 až 51 a navzájem se obvinovali z toho, že tehdy Velká Británie nebyla součástí této mezivládní konference, tedy e, Evropy. E, to samozřejmě, že tyto události mají svůj dopad na další Eh, život Evropské unie, co se týče jednotného trhu nebo snižování administrativy nebo postupu a rozšiřování volného obchodu. Chtěl bych také říci předsedy vlády Cameronovi, že, že není zapotřebí hrozit, eh, hrozit odchodem se Evropské unie a učinit to svým bodem na programu. Eh, jsme součástí společenství, k, k němuž jsme se všichni podepsali. Ohledně e, Velké Británie mohu říci, že bych byl rozhodně raději, aby e, Velká Británie byla v samém středu dění, než aby byla někde stranou, protože e, ze zadních řad nikdy gól nestřelíte. Druhá otázka se týká um, vlastnictví, takové stotožnění a suverenity, eh, o kterém hovořilo několik eh, poslanců, včetně Michaela Frenda, paní pana Mariniho, paní Kudla, pana Silvase, Palise a mnoha dalších poslanců. Eh, slyším vás velice dobře a velmi souhlasím s tím, že je důležité zdůrazňovat to stotožnění se, to vlastnictví a že je zapotřebí, abychom aby národní parlamenty skutečně měly svou úlohu v evropském semestru. Chtěl bych říct v této souvislosti dvě věci. Šesti balíček, nebo těch šest součástí legislativních aktů, které hodně posílily ekonomické řízení a zprávu v Evropě, byly eh, rozhodnuty a připraveny legislativně vámi všemi, všemi 27 národními parlamenty a Evropským parlamentem. A po velice bedlivém zkoumání, alespoň zde v Evropském parlamentu, protože to si pamatuji poměrně pečlivě, vím, že tehdy jsme to projednávali opravdu do detailů a museli jsme dojít k nějakému řešení. A úlohou komise nyní je, aby aplikovala tato pravidla, na kterých jste se shodli a k, která jste podepsali a je na každém členském státu a na každém parlamentu v Evropské unii, aby respektovali evropské závazky a abychom eh, činili to, co kážeme. Eh, ať už se to týče ekonomického řízení nebo šesti balíčku. Tato pravidla jsou zaměřená na to, abychom měli udržitelnost veřejných financí, udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Abychom připravovali půdu pro tyto klíčové cíle. Další věci, o které chci hovořit, vidíme z Evropské komise tuto věc jako skutečné partnerství s členskými státy, eh, s národními parlamenty. A naše politická doporučení jsou opravdu zaměřena na to, abychom pomáhali jednotlivým členským státům, aby mohli čelit eh, hospodářským problémům, aby se Ehm, aby se, roz, aby se uvolnila taková ta ehm, nedořešená místa eh, a aby se našlo řešení eh, v ekonomikách členských států. Opravdu ze všech sil usilujeme o to, abychom vám poskytli ta eh, nejlepší politická doporučení, která můžeme, abychom zaručili udržitelný růst a zaměstnanost. Pak zazněla třetí skupina otázek, která se zaměřovala na fiskální konsolidaci a v té souvislosti také na takzvané fiskální multiplikátory týkající se fiskálních stimulů eh, pro růst. Zaznělo to, že bychom se neměli zaměřovat jen na příznaky, ale jít k příčinám krize. Nemohu souhlasit víc. Je nesmírně důležité, abychom se podívali na původ a příčiny krize. A to jsou ekonomické nevyváženosti, nerovnováha, která způsobila to, že ty nerovnováhy a nedostatky ekonomik se za posledních deset let naschromáždily do roku 2008 je třeba, abychom znovu postavili na nohy konkurenceschopnost Evropské unie a k tomu je zapotřebí, abychom dosáhli rovnováhy, vyváženosti v ekonomikách, eh, aby eh, své úkoly plnily ekonomiky Jižní Evropy, Střední i Severní Evropy, abychom dosáhli vyvážené ekonomiky a dosahovali růstu a zaměstnanosti. Možná bych měl podotknout také, že někdy příznoky se mohou stát příčinou. Na mysli mám to, že když mluvíme o tom, že je zapotřebí zabývat se příčinami krize, je to zcela oprávněné, ale současně nemůžeme zavírat oči před příznaky, kterými jsou nezaměstnanost, fiskální konsolidace nebo neudržitelnost finanční, e, veřejných financí. V tomto ohledu musím říct, že jsem velice bedlivě prostudoval tu studii za, za mý, kterou napsal profesor Oliver Blanchard. Jehož práci jsem četl před mnoha lety a také práce eh, mladého výzkumníka Daniela Leeho. Tato studie je vynikající a vyplývá z vysokých profesních eh, znalostí. Tento dokument eh, sám o sobě e, může být ale interpretován jako volání ke změně fiskální e, politiky. Proč? Fiskální multiplikátory, o kterých se zmiňuje tato studie, jsou, se mění e, s ohledem na čas a s ohledem na konkrétní země. To tedy znamená, že neexistuje jedno striktní pravidlo, které by bylo platné pro každý jednotlivý kontext. Proto eh, postoj evropské politiky zaměří na konsolidaci veřejných financí je tedy chápán jako vhodný. Široké empirické, nebo rozsáhlé empirické důkazy ukazují, že širší konsolidace může anticipovat růst, že to neznamená, že obrácená konsolidace by zajistila, men, že by zajistila větší růst. Nedostatečná konsolidace, zejména v zemích, které mají vysokou úroveň veřejného dluhu, by vedla k tomu, že eh, eh, rizikové, že cen, cena těch rizik finančních by byla tak vysoká, že by to vedlo k negativním důsledkům. Byl by to takzvaný ten efekt důvěry, o kterém hovoříme v tomto kontextu a trhy už by nebyly ochotné eh, financovat veřejné půjčky. Zde mohu jmenovat jeden velice konkrétní případ. Eh, pomysleme na podzim 2011 a Itálii mezi srpnem, zářím nebo srpnem a listopadem 2011 Itálie měla určité přísliby fiskální konsolidace za letního období, i proto, aby se usnadnil zásah ECB na sekundárních trhzích. A nejdříve se Itálie držela svých závazků ohledně fiskální konsolidace ECB zasáhla, náklady na půjčky se snižovaly a situace se zlepšovala. Pak se stalo to, že Berlusconiho vláda se rozhodla, že nebude respektovat tyto závazky. Co bylo výsledkem? Vedlo to k vyschnutí půjček, udusil se ekonomický růst, a vedlo to k politické slepé uličce v Itálii a sestavení vlády Maria Montiho, kterému se posleze podařilo stabilizovat situaci. To je jasně, jasně e, výsledek takovéhoto e, efektu důvěry. Pak máme tu takzvanou žlutou kartu. Já bych na závěr jen říct, že dnešní diskuze, že to byla velice užitečná diskuze. Není zde dělítko mezi severem a jihem, eh, který často vydáme v evropském politickém kontextu. A chci vám za to upřímně poděkovat. Toto politické dělení na eh, takzvanou severní kulturu eh, stability a tu jižní kulturu Eh, nevidím rád, to jsou takové karikatury. Nemáme eh, žádný všelék na krizi. Nemůžeme ji vyřešit jen fiskální disciplínou, tím bychom udusili růst. A nemůžeme ji vyřešit ani jen vzájemným vypůjčováním, protože to by způsobilo větší eh, rizika. Proto je zapotřebí, abychom budovali mosty mezi kulturami, abychom přestavěli eh, měnovou eh, unii, abychom vytvořili unii stability, v níž bude vyšší zodpovědnost, abychom mohli navýšit tu úroveň solidarity na tomto chce pracovat komise, na tomto chci pracovat já a spolehám na vaši podporu, protože se nám jedná o vytváření pracovní míst, zaměstnanost a růst. To jsou věci, po kterých volají občané evropských států. Děkuji mnohokrát. Existuje pěkné přísloví, které říká, odměna nenáží začátku, ale tím, že někdo vydrží u svého síle a to přesně my chceme. Děkuji za první diskusi, děkuji za trpělivost a nyní pro druhou část naší diskuze předávám slovo předsedovi výboru pro rozpočet Alánu Lamasurovi, tak, abychom se nyní mohli věnovat speciální debatě o rozpočtu. Je vous en prie.